Welcome to the meeting of the budget. Vítejte na zasedání rozpočtového výboru, dámy a pánové, prosím, posaďte se. A jako vždy, první bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pakliže nejsou námitky, je pořad jednání přijat. Druhý bod. Sdělení předsedy. Rozhodnutí koordinátorů z 3. září 2019 najdete v svých složkách, pakliže nejsou námitky, je i toto považováno za přijaté. Třetí bod. Schválení zápisu. Pakliže, a buďte tak laskaví, dávejte pozor. Pakliže nebudou eh, žádné připomínky, bude i zápis považován za schválený. Co se týká bodu 4, to je tedy hlasovací součást zasedání, bod 4 se týká transferů za rok 2019, třetí oddíl. Tady e, jsme nebyli požádáni o žádné transfery, jinými slovy můžeme jít rovnou na bod 5, což jsou transfery 2019, další oddíly. Přičemž e, to má na starosti pan Fernandez, ale on odešel. Já nevím, vezme si někdo slovo? Pokud ne, tak dostanou slovo stínoví zpravodajové. Takže pokud eh, se tváříte všichni spokojeně, no tak můžeme snad dojít k závěru, že nemáme žádné námitky a že ty transfery jsou schváleny. Souhlas? Děkuji. Oh, sorry. Monsieur Fernandez. A pan Fernandez, přece jenom, eh, co se týká bodu 5 eh, transferu 2019, další oddíly. Merci. Děkuji, pane předsedo. Eh, u těch transferů tam nejsou problémy, ale budu hovořit portugalsky. Je to transfer, je to článek 103, a ten další transfer tedy článek 231, tak článek to jsou penze 3000 eur a překlady 15 000 eur pro pokrytí nákladů na překlady. A tento nárůst je vykompenzován tím, že se ušetřilo v článku 33 to znamená, že není to problematické tento transfer, který se týká ombudsmana. v podstatě tady není žádný další, žádná další žádost o převod, takže já rozhodně toto vidím pozitivně, dávám pozitivní stanovisku k převodu 5 lomeno 2019. Děkujeme. Tak, někdo ze stínových zpravodajů eh, by si po vyslechnutí pana Fernandese chtěl snad vzít slovo. Pokud nikoliv, tak opakuji to, co jsem již řekl. Pakliže nejsou další námitky, je transfer považován za schválený. A děkuji. Bod 6. Ten se týká eh, stavební politiky, eh, přičemž tady k tomu nemáme vůbec nic. Fajn. Jdeme na bod 7. Pokud tedy eh, paní Keller, která je kde tamhle, něco nechce, nechce. Prezentace nouzového plánu pro Brexit. A příslušný pan kolega tady ještě není. Hmm, dobře, tak jdeme na bod 8 a počkáme, než pan Kopman přijde. A on se schovává. Takže bod 8. Eh, Všeobecný rozpočet Evropské unie na finanční rok 2020. A už je tu. Posaďte se tamhle. Je Je, je So, yeah, the commission proposed... Tak ještě jednou. Komise navrhla eh, nouzový brexitový plán co do rozpočtu 2020 na základě dohod z dřívějška v letošním roce na základě rozpočtu 2019. Je to předmětem souhlasné procedury, jinými slovy parlament souhlasí nikoli s návrhem komise, ale s návrhem rozhodnutí rady, na kterém teď rada začala pracovat. Informuji vás, že koordinátoři rozhodli, že tuto složku dostane na starosti předseda, tedy já, podobně jako předchozí nouzová opatření měl na starosti můj předchůdce. Já doufám, že Spojené království eh, v první řadě neodejde bez dohody, ale eh, to neznamená, že bychom se nepřipravili na to, že k tomu dojde. Kromě toho je velice důležité, abychom toto téma projednali co nejrychleji, protože je stále ještě možné, že Spojené království odejde bez dohody, a to už 31.10. Teď má slovo pan Koupman, generální ředitel DG Buč, aby představil návrh komise. Pane Koupmane. Děkuji, pane van Overfelde. Přeji všem hezké dopoledne. Rád bych využil tuto příležitost k tomu, abych představil návrh nařízení pro případ Brexitu bez dohody. Připravili jsme si několik snímků, které by možná byly užitečné, je-li možné je promítnout. Aha, tak někdo to má na starosti, ale já zahájím svou prezentaci. Tento návrh je součástí balíčku opatření, který byl přijat 9. A v zásadě v tom balíčku jde o to, abychom Spojenému království nabídli možnost se i nadále podílet na našem rozpočtu i pro případ, že by nedošlo k dohodě o Brexitu. Jinými slovy, Spojené království bude i nadále způsobilé a jeho příjemci budou nadále způsobilí pro účast v, eh, ve finančních programech a celé to bude modelované na základě těch podmínek, které již jsou v unijním právu a které najdete v tom eh, nouzovém nařízení z roku 2019, které vstoupilo v platnost na začátku letošního roku. Co se týká hlavních prvků, tedy hlavních cílů tohoto návrhu, tak zde bych rád mluvil, a už vidíme snímky, zde bych rád mluvil naprosto jasně. Nevím, jestli to tedy přečtete ale hlavní cíle tohoto návrhu jsou dvojí. Umožní to řádné plnění rozpočtu a napraví to nebo bude to působit proti jakýmkoliv disrupcím na straně příjemců prostředků z EU, jak pro ty příjemce, kteří budou ve Spojeném království, tak pro příjemce ve zbylé 27 ať už jsou ti příjemci součástí různých výzkumných konsorcí, kterých se účastní také příjemci se Spojeného království nebo kdokoliv jiný. Další snímek. Hlavní prvky tohoto návrhu vás asi nepřekvapí svou inovativností. Řídí se totiž stejnými principy a vlastně stejnou strukturou jako stávající nařízení Rady 2019 lomeno 1197, které upravuje tento nouzový rámec pro letošní rok. Snažili jsme se jakákoliv přizpůsobení ehm, co nejvíce omezit, tak abychom skutečně zduplikovali to, co již bylo odsouhlaseno. Podobně jako to nouzové nařízení pro rok 2019, i zde se předpokládá, že žádný členský stát by neplatil ve výsledku více, jinými slovy, je to ten princip rozpočtové neutrality pro členské státy jako přispěvatele. A co se týká částky, kterou by mělo zaplatit Spojené království, tak tady to je evidentně složeno z příspěvku Spojeného království do vlastních zdrojů podle rozpočtu 2020, ale to bude muset být ještě upraveno tak, aby to zohlednilo celkové výdaje podle přijatého rozpočtu. Takže tady to je trošku jiné oproti tomu rámci pro rok 2019. Časový harmonogram, jaký navrhujeme, je také poněkud odlišný od toho kalendáře přijatého pro předchozí nařízení tohoto druhu. Rádi bychom požádali Spojené království 1. ledna 2020 nebo do sedmi kalendářních dnů od vstoupení v platnost tohoto nařízení, aby poskytlo písemný závazek v tom smyslu, že bude plnit všechny požadavky tohoto nařízení a že tím pádem Spojené království chce využít tuto možnost, jakou ji toto nařízení nabízí. To souvisí samozřejmě s tím, že Spojené království bude také platit a dále, a to je velice zásadní, že Spojené království bude akceptovat audity a kontroly ze strany jednotlivých orgánů EU. A dále by Spojené království také muselo zadat první splátku svých plateb do 20 dnů po vstoupení v platnost tohoto nařízení, jinými slovy do 20. ledna 2020. Další kroky. Procedura pro toto nařízení je stejná jako pro to předchozí. Vyžaduje si to jednomyslnost v radě po souhlasu, spojeného, eh, po souhlasu Evropského parlamentu. Je důležité poznamenat, že Německo a Česká republika mají určité národní požadavky na parlamentní odsouhlasení této věci, to je také potřeba vzít v potaz a bohužel to bude trošičku trvat je to v souvislosti s tamním ústavním pořádkem. Takže to je také potřeba provést. A jinými slovy, to celé sečteno a potrženo znamená, že co nejrychlejší přijetí tohoto nařízení je naprosto klíčové pro zajištění jeho platnosti a tím pádem pro zajištění předvídatelnosti situace pro příjemce finančních prostředků a možnosti pokračovat v implementaci rozpočtu na rok 2020. Řekl bych, že takto jsem zevrubněji schrnul, co máme v plánu. Snad to doplnilo vaše předchozí znalosti a doufám, že budete eh, na základě souhlasu s tím nouzovým rámcem pro rok 2019 moci souhlasit i s tímto rámcem pro rok příští. Děkujeme, pane Koopmane. Pro příště pakliže bychom někdy vedli podobnou diskusi, buďte tak laskav a pošlete nám svou prezentaci předem, abychom si ji mohli dopředu prostudovat a mohli jsme tím pádem na ní lépe reagovat a klást pertinentnější dotazy. Chce si někdo vzít slovo a na něco se třeba zeptat? Pan Loa? Děkuji, pane předsedo. Jako biznismen jsem dosti ohromen, že nemáme nijak komplexnější pohled na eh, situaci, kdyby Spojené království opustilo Unii 31.10. bez dohody. Ono to je aktuálně tak 50 na 50. Já jsem se minulý týden s panem Barnierem eh, setkal minulý týden ve Štrasburku. Já jsem mu tehdy řekl, že bych tu jeho dohodu, jak on tomu říká, nepodepsal a kdybych bych s ním prohrál ve válce, takže řekl bych, že je velice pravděpodobné, že bez dohody odejdeme a jako biznismen bych byl očekával, že parlament nebo Evropská unie, že by měla jaksi dva rozpočty. Jeden pro případ, kdy se trváme a druhý pro případ, kdy odejdeme. Upřímně řečeno, pan Barnier, by měl znát dopady našeho odchodu. Pokud odejdeme bez dohody, bude to znamenat obrovskou díru eh, z operačního rozpočtu Evropské unie. Proto mne ohromuje, že nemáme k dispozici potřebné informace. Ty informace bychom měli všichni mít, protože pokud odejdeme bez dohody, všichni ostatní budou muset platit výrazně více peněz. Další věc, kterou chci říct, je vzhledem k ekonomickému výhledu v Evropě, který se každým dnem zhoršuje, tak je snad jasné, že my jako instituce bychom se měli zaměřovat na úspory, na škrty, ne na navyšování našeho celkového rozpočtu. To by bylo to správné pro všechny naše občany, vzhledem k tomu, že zejména euro mnohé z nich tlačí do chudoby. Já vím, že vy chcete tu mezeru přemostit různými daněmi z plastu a tak dále, ale když se podíváme na realitu tohoto roku, potřebujeme dva rozpočty. Jeden pro případ, že neodejdeme a jeden pro případ, že nedojde k dohodě. Ten návrh, který já tady vidím, je to, že v podstatě Evropská unie, jak se říká, chce mít svůj koláč a zároveň ho sníst. E, očekává, že budeme platit a nebudeme mít žádné výhody. Jinými slovy, chtějí z nás udělat jakýsi svůj vasalský stát. Upřímně řečeno, myslím si, že bychom konečně měli začít přemýšlet o věcech tak, jak jsou. Děkuji vám. Pan Howard. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já už od Brexit Party slyšel tolik nesmyslů. Od té doby, co byli zvoleni sem do parlamentu, Eh, že až eh, přesně tyto nesmysly jsou přesně to, v čem se společn- Spojené království aktuálně utápí. Tady nejde o rozpočet Evropské unie, tady jde o to, abychom britským institucím umožnili, protože oni jsou partnerské instituce v evropských programech, aby se v těch programů mohli nadále účastnit a to až do konce roku 2020 za předpokladu, že britská vláda rozhodne, že to je to, co by ona sama chtěla pakliže by Spojené království opustilo Evropskou unii k 31.10. bez dohody, což, jak upřímně věřím, se nestane. Eh, celkový efekt odchodu bez dohody a nevyužití možností účastnit se rozpočtu, což by možná byla volba britské vlády, ale rozhodně to není pozice jakéhosi vazala, by umožnilo britským univerzitám bez jakéhosi přerušení pokračovat v činnosti na evropských výzkumných programech, kterých se účastní. Umožnilo by to brightonské organizaci, kterou jsem navštívil zrovna včera, která vyrábí britské filmy za spolufinancování z Evropské unie a školí lidi v kreativním průmyslu, aby i nadále čerpali prostředky z programu Kreativní Evropa. Umožnilo by to platby britským farmářům, aby tyto pokračovaly bez přerušení a samozřejmě by to také umožnilo partnerům v rámci Evropské unie pokračovat v té jejich participaci na těch samých programech a zejména na těch kolaborativních programech, které prospívají všem. Tady jde o to, abychom zajistili, že dojde k řádnému přechodu na nový režim bez přerušení poskytování služeb. Jde o to, aby ty závazky, které uh, na sebe vzal britský stát, pokračovaly a aby byly také naplněny. Jinými slovy, britský stát bude v lepší situaci, aby si mohl dále budovat lepší vztah s Evropskou unii do budoucna. A pokud tito hlupáci skutečně mají na mysli svou zemi, tak přestanou s touto idiotickou retorikou a naleznou nějaké rozumné řešení jak pro Británii, Británii, tak pro Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji, pan Olbricht. Děkuji. Já bych rád požádal komisi o dovysvětlení jedné věci. Vybavuji si ta čísla, která nám sděloval pan komisař Ettinger před několika měsíci a podle těch čísel ten britský příspěvek více či méně, což je zhruba nějakých 17 miliard, minus eh, ten jejich rabat, jinými slovy je to zhruba nějakých 11 až 12 miliard, tak pokud správně chápu, tak to je ta mezera, kterou nám v rozpočtu nechá Brexit. A to bude tedy ta mezera v rozpočtu EU, tady nějakých 11 až 12 miliard. Já si vzpomínám, že pan komisař nám říkal, že Spojené království eh, za rok dostane zhruba 5 až 6 miliard. Jinými slovy, 11 až 12 minus 5 až 6, což znamená, že pro EU eh, na příští rok je ten problém, pokud správně chápu, ve výši zhruba 6 až 7 miliard. Samozřejmě, pokud, a to říkal pan Howard, pokud bychom kompletně přestali s financováním projektů ve Spojeném království, tak eh, my budeme mít nějakých těch, tak my budeme mít manko nějakých 5 až 7 miliard e, ve zbytku EU. Takže rozpočet na rok 2020 a nejasných nebo chybějících 5 až 7 miliard. Je to tak. Jinými slovy bychom museli zredukovat rozpočet na rok 2020 o nějakých 5 až 7 miliard euro. Samozřejmě pak ten další rok eh, by ta mezera pro nás byla 12 miliard. Ale rok 2020 bude 12 minus britské projekty. Je to správné posouzení situace nebo není? Děkuji, ano, my si seskupíme všechny otázky a pan Kopman poté odpoví, nebo se alespoň pokusí. Paní Holmajer. Já jsem měla velice podobnou otázku, kterou právě položil pan eh, kolega Olbrich, takže to tady nebudu opakovat. Stačí to, je, eh, Já jsem se chtěla zeptat na to tež, ale chtěla jsem eh, říct tomu váženému kolegovi z Velké Británie, který není členem frakce SAD. Chci mu říct, že ten rozpočet, na kterém se pak nebude podílet Velká Británie, se na něm právě podívat nebude. To znamená, že není vůbec potřeba, abyste zasahovali do diskuzí o tomto rozpočtu. Pan Overgaard Nielsen. Eh, děkuji. Je velice zajímavé, že pan Howard nás nazývá hlupáky a idioty. On se právě účastnil konference Labour Party, kde vypracovali, pokud já vím, velice jasné stanovisko k Brexitu, že ano? Po Brexitu s jasným odchodem by Spojené království již dále nemělo platit do EU. Pan Howard hovořil o zemědělcích, ale britská vláda již slíbila, že eh, příjemcům ze Spojeného království pošle stejné peníze. Otázka zůstává tak na přeshraniční spolupráci v rámci jednotlivých konsorcí, například když univerzity ve Spojeném království spolupracují ve, eh, s univerzitami ve zbytku EU. My jsme přesvědčeni, že platby měly jít na konkrétní projekty a Britská vláda by tak měla specificky platit eh, za to, že britské univerzity se na těchto projektech podílí. A ty platby by měly jít na konkrétní projekty. Spojené království by mělo mít možnost si vybrat a buď se zúčastnit nebo nezúčastnit takovýchto eh, kooperativních projektů. Tomu se, pane Howarthe, říká národní suverenita. Dohledejte si to. Děkuji paní Laporte. Nezlobte se, kolegové. Pokud chce někdo hovořit, požádejte o slovo. Paní Laporte. Děkuji, pane předseda. Tento návrh na výření se tedy snaží řešit neblahé důsledky eh, toho, že by tedy Británie odešla bez dohody. Takovýto Brexit vyvedl k velkému právně chaosu, by to velice komplikované. Tady se zdá, že ten návrh se skutečně snaží eh, znalehavě řešit Eh, tu situaci tak, aby vlastně příjemci z Velké Británie byli způsobili pro čerpání prostředků až do roku 2020. Samozřejmě s předpokladem, že eh, Velká Británie bude i nadále přispívat. Ten text je asi vnímán rozdílným způsobem. Někdo má tedy pocit, že to je taková provizorní rozpočtová dohoda s Velkou Británií, ale my se tady domníváme, že Evropská unie se tady snaží skutečně omezit ty dopady tvrdého Brexitu, který by byl skutečně velice škodlivý pokud tedy Velká Británie odejde z Evropské unie, je třeba, aby respektovala naše demokratické zásady. Je tedy třeba v budoucnosti vykompenzovat tu ztrátu, která eh, vlastně vyplývá z toho, že tedy Velká Británie již nebude platit, bude to asi 5 miliard euro. My se ptáme, proč to neřešíme rovnou. Ne tím, že se navýší příspěvky jednotlivých členských států, ale tím, že se naopak sníží evropský rozpočet. A já tedy bych byla ráda, aby to tak bylo, neboť v opačném případě vlastně by pro Francii znamenalo, že bude muset velice navýšit své vlastní příspěvky v roce 2020 asi o 1,2 miliard eur. Tady by bylo tedy důležité jít cestou snížení evropského rozpočtu asi o 10,2 miliardy ve srovnání s rokem 2019. To je náš návrh. A ještě poznámka. Eh, ano, řešit tady eh, odchod eh, Velké Británie bez dohody, to je, myslím, dobrá věc ale zde si myslím, že ještě na to musíme zapracovat. Připomínám na usnesení, které jsme odhlasovali minulý týden, které se snaží, aby Velká Británie vlastně na sebe vzala tu odpovědnost za možné ztroskotání vyjednávání s EU. Děkuji. Molis. Děkuji, pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. S velkým zájmem sleduji snahu vnitřní politiku tady probírat v Evropském parlamentu. Z nás se to týká všem eh, pouze mála kolegů. Já si myslím, že my bychom se měli soustředit na to, čeho můžeme nadále společně dosáhnout, tak abychom naopak pokročili v evropském sjednocovacím procesu. Proto bychom si od komise a členských států měli vyžádat také alternativní scénáře pro Brexit s dohodou, pak pro Brexit bez dohody. Má komise záměr vyrovnat situaci? vytvořit nějaké vyrovnání toho, co vlastně převládá jakožto názor na radě, že by bylo, te, to je ten návrh, že se Brexit bude řešit eh, škrtání v oblasti koheze, ochrany klimatu, společné zemědělské politiky a také v oblasti iniciativy zaměstnanosti mládeže. Zvažujete také nějaké jiné alternativní možnosti? Navrhli jste něčeho jiného, například navýšení příspěvku členských států či navýšení vlastních zdrojů? Nebo hodláte stále pokračovat tím způsobem, že chcete učinit více za méně peněz? Děkuji, pan Andresen. Děkuji, budu hovořit německy, abych si mohla lépe uspořádat myšlenky. Jednak si myslím, že my zelení tedy se domníváme, že nikdo nemůže mít zájem na tom, aby Velká Británie odešla z Evropské unie bez dohody. A osobně se domnívám, že to není ani v zájmu Velké Británie. Kolega Howard z frakce SAD to tady právě, myslím, velice dobře objasnil. A druhá věc, programy, které právě běží a ze kterých mají profit, eh, má profit mnoho lidí ve Velké Británii, také organizací, pokud by takovéto programy vlastně byly ukončeny bez nějaké dohody, jak bude vypadat další financování, tak by to nebylo dobré. A nemůže to být v zájmu mnoha Britů, kteří se snaží eh, naleznout s Evropskou unii nějaké rozumné řešení. Také z toho důvodu, že hospodářská situace Velké Británie by se v důsledku odchodu bez dohody a té nejasnosti v otázce, zda Velká Británie nějakým způsobem dále přispívat nebo ne, myslím nezlepší a rozhodně e, se nestabilizuje, naopak hospodářská situace pravděpodobně v důsledku tohoto se bude stále zhoršovat, finanční trhy na to zareagují a nezávisle na to, zda člověk osobně schvaluje Brexit či ne, je třeba si uvědomit, že pro Velkou Británii, hlavně pro její ekonomiku, to bude obrovský problém a proto je důležité, abychom v oblasti financování a rozpočtu nalezli alespoň nějakou dohodu právě pro příští rok neboť je to i v našem zájmu, v zájmu EU. Nemůžeme tady jen tak naslepo seškrtat veškeré programy, abychom ušetřili peníze. To nebude fungovat. Nezávisle na tom, jaký postoj eh, by podle nás měl, měla mít Evropská unie. Prostě ty programy jsou, ty programy běží, je tady mnoho institucí, zařízení, regionů v Evropské unii, kteří jsou na tyto peníze odkázáni, alespoň na to, aby ty platby běžely příštím roce, aby ty programy mohly fungovat dále, aby nemuseli veškeré podporné programy se škrtnout. Mám tím na mysli prostředky pro kohezi, ale i řadu dalších oblastí. A proto velice prosím komisi i radu, aby se na to nejenom připravila, ale aby neplánovala žádné scénáře, které by vedly k tomu, že tady budeme muset naslepo seškrtávat veškeré programy. To je naprosto nerealistické a neodpovídá tomu, eh, co chce udělat Evropská unie v oblasti klimatu a také v dalších otázkách. Děkuji. Děkuji. Jsou ještě nějaké další otázky? Pan Borg? Děkuji vám. Tyto otázky jsou velice důležité, ale od eh, britského referenda o odchodu z EU už uplynuly tři roky a pořád jsme ve stejné situaci a pořád vedeme tu též debatu. Můj kolega John Howard eh, hovoří o Eh, hovoří v urážlivým způsobem o poslancích Brexit Party, nicméně oni vyhráli evropské volby, získali 29 poslanců. Já bych řekl tohle. Já bych řekl, respektujte nás a respektujte výsledky hlasování. Labour Party tamhle nerespektuje to, jak britští občané hlasovali. A Evropské unii bych chtěl taky říct, respektujte nás. My velice rádi budeme diskutovat eh, o tom, jaké peníze by se daly platit za co a mně vůbec nevadí, kdyby britská vláda nějakým způsobem pomohla například akademickým institucím splnit jejich závazky. Ale pamatujte, my odcházíme, my jsme hlasovali, 17,4 milionů hlas, lidí hlasovalo pro odchod, pan Howard z Labour Party to nerespektuje, my ano a už se těšíme, až odejdeme. Děkuji. Já se omlouvám, já jsem teď právě přišel trošku pozdě na tu debatu o Brexitu. A mám pocit, že, Evrops- že Spojené království je velmi demokratická země. Nicméně žijeme v parlamentní demokracii a ne v referendové demokracii. A já mám velice rád kolegy z Brexit Party, Jedním z důvodů, proč jsme zatím neodešli, je, že konzervativní vláda, která vyhlásila referendum, aktivovala článek 50 až několik měsíců po referendu a potom museli uplynout dva roky do března 2019. Takže hovořit o třech letech, to si myslím není přesné, není to pravda. Dále, protože žijeme v parlamentní demokracii, má eh, konzervativní vláda velice těžkou situaci, kdy má vládnout s většinou minus 41 poslanců. Tím pádem parlamentem nic neprosadí. A jestliže v parlamentu nic neprosadí, tak, eh, jaka, tak neprosadí ani žádnou dohodu. Možná, že eh, pan Johnson má ještě nějaké triky v rukávu, ale nemyslím si, že odejdeme dřív než 31. října. Děkuji. Chtěl bych tu připomenout všem, že jsme tu proto, abychom diskutovali o nouzovém plánu Evropské komise a ne o britské politice. Takže držme se pořadu jednání, kterým je nouzový plán. A nyní tedy dávám slovo opět panu Kopmanovi. Paní Keller, určitě nebudete mluvit o britské politice? Já s vámi naprosto souhlasím, pane předsedo. Tady jsme v Evropském parlamentu, Spojené království je úžasná demokracie, Spojené království se nějak rozhodlo a teď to rozhodnutí nějakým způsobem řeší jako zcela nezávislá země. Ale už 46 let nás spojí vzájemné vztahy, jsme spojeni různými programy a společnými projekty a lidmi. Jsme spojeni pupeční šňůrou s našimi přáteli. Touto pupeční šňůrou je tunel, takže nemůžete se jen tak odstřihnout od historie. Tak to snadno. A nyní diskutujeme o rozpočtu, takže já bych chtěla položit otázku zpravodaji. Vy jste hovořil o hrozbách v oblasti e, kultury a školství. Jsou ještě další oblasti, které jsou ohroženy v případě e, Brexitu bez dohody? Ohroženy tím, že evropské politiky by se ocitly v problémech, pokud jde o implementaci. Děkuji. Tak pan Kopman, prosím. Vyjádřete se prosím k jednotlivým bodům týkajícím se nouzového plánu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem zachytil v té debatě dvě otázky. Nejprve se pan Olbricht ptal na to, jaká by byla přesně finanční situace v případě tvrdého Brexitu. A myslím si, že tady je důležité rozlišovat mezi tím, o co se snaží toto nouzové nařízení, a sice umožnit Spojenému království nadále přispívat platbami, tak jak je to plánováno v návrhu rozpočtu na rok 2020. A tato částka by závisela samozřejmě na tom, eh, jak by to rozpočtový orgán schválil, ale patrně by to byl tedy 17 eh, miliard euro. Eh, samozřejmě Spojené království dostane určitý objem prealokovaných výdajů a britští příjemci budou moci pokračovat s projekty a budou tedy moci vytvářet prognózy na základě toho, že budou vědět, jaký bude čistý e, účinek. Ale e, podle našich předchozích hovorů nám z toho vyplývá částka 10 až 15 miliard euro, což je tedy čistá bilance. O tom se ještě dále jedná, ale řekněme si jasně, že tohle je nařízení rady, které nabízí nouzový rámec v případě, kdyby Spojené království zkrátka přispívalo podle svého hrubého příspěvku. Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, že tento návrh má velice reálné výhody pro příjemce protože v případě tohoto návrhu a v případě tvrdého Brexitu by britští příjemci přímých programů eh, mohli dále těžit z evropského rozpočtu, eh, což by bez tohoto návrhu nemohli. Děkuji. Děkuji moc krát, pane Kopmané. Návrh zprávy bude na pořadu jednání schůze 1. října, hlasovat se bude na následující schůzi, poté co rada předloží svůj návrh rozhodnutí. Děkuji panu Kopmanovi za jeho vysvětlení a děkuji moc krát všem ostatním, že se zapojili do diskuze. Tím jsme u konce našeho ranního zasedání a sejdeme se opět v 15.00.